lidských eh, práv, která budou zakomponována. A na závěr Evropský parlament požaduje, abychom přistoupali k institucím dané úmluvy k Radě Evropy, protože pochopitelně to bude zárukou uznání všeobecných eh, principů eh, uplatňování lidských práv a také ostatních úmluv. Děkuji. A máme návrh usnesení, eh, kterým ukončujeme tuto rozpravu. Budeme o něm hlasovat zítra. Čili nyní zde zůstává jak zástupce Rady, tak komise. Budeme se bavit o štokholmském akčním plánu. Rozprava byla velice zajímavá, nicméně jsme významně překročili vymezený čas, čili nyní bych vás požádala, aby se drželi své řečnické doby. Nejdříve pohovoří zástupce rady. Jo, prego. Ano, rada má slovo. Děkuji, paní předsedající. prostor pro svobody, justici a svobodu je jednou z největších mimožeností Evropské unie. Tento evropský prostor, který zajišťuje práva, představuje jeden z velkých pokroků spolupráce mezi členskými státy. Je to spolupráce v oblasti občanského práva, trestního práva, eh, vnitřních jistot, to je opravdu jedna z důležitých evropských aktivit a vedly k podpisu a k upevnění těchto vztahů mezi evropskými občany. Je to jistě jeden z důležitých aspektů, který evropští občané pokládají jako důležitou přidanou hodnotu, kterou pociťují v každodenním životě, v nejdůležitějších oblastech každodenního života, kdy mohou využívat nejrůznějších svobod. To je opravdu jeden z nejdůležitějších výsledků vytvoření tohoto prostoru jistot a svobod. Rada Evropské unie učinila několik důležitých rozhodnutí ještě před eh, Lisabonskou smlouvou. Byla to spolupráce mezi vládami, která ovládala tento prostor a byla učiněna celá řada rozhodnutí, která souvisla s oblastí, o, kterou jsme, o které jsme diskutovali před chvílí. Bylo to vyšetřování válečných eh, případů agresí, genocid a z roku roku 2002, z roku 2003. Máme celou řadu rozhodnutí, například eh, o vytvoření sítě, kdy členské státy eh, spolupracovali, byla to spolupráce na vládní úrovni, aby bylo možné takovéto případy stíhat. Eh, v některých případech, je to například případ Pinocheta, se tato oblast stala součástí legislativy. E, to bylo ve Španělsku, ale také v některých dalších státech. E, ve Španělsku máme takzvanou univerzální justici, která stíhá závažné trestné činy, které byly spáchány i mimo vlastní území a je možné je popohnat e, k soudu, pokud se jedná o závažné trestné činy. Je to tedy ta, ta možnost, eh, kdy eh, zásada teritoriality je porušena. A to uznávají některé členské státy. Jak již bylo řečeno, týká se to zvláště závažných trestních činů, eh, porušení lidské důstojnosti. Takovéto trestné činy je možné stíhat i mimo danou svrchovanou oblast. A v této oblasti se pohybuje také Stockholmský akční plán. Lisabonská smlouva otevírá tento prostor a překračuje spolupráci na eh, vládní úrovni, ale ta spolupráce je na úrovni celého společenství. A Evropský parlament v tomto ohledu musí hrát důležitou roli. Stokholmský akční plán je mimořádně důležitý a e, byl e, schválen v prosinci 2009. Evropská e, rada ho přivítala a schválila. Je to pracovní program členských států a respektuje zájmy jednotlivých občanů. A tento úkol nás očekává v nejbližší budoucnosti. A opět se to týká diskuze, kterou jsme právě vedli. Zahrnuje také povinnost, aby členské státy spolupracovaly s Mezinárodním trestním soudem při stíhání a pronásledování případů genocidy eh, nebo zločinů proti lidskosti aby nezůstaly eh, nepotrestány. Tato aktivita byla zahájena za švédského předsednictví. Je to velice důležitý program, který je třeba dále rozvíjet a naplňovat eh, konkrétním životem. Sdělení komise je také velice důležité, protože hovoří o vytvoření eh, prostoru eh, práv a svobod pro občany. Zahrnuje iniciativy, eh, které plánujeme k realizaci tohoto akčního plánu. Stokholmský akční plán nám umožňuje opírat se o to, čeho již bylo e, dosaženo a usilovat i o další aktivity i v rámci Lisabonské smlouvy. Domnívám se, že je to přímo revoluční, že je to něco jako právní a institucionální revoluce, protože tento e, prostor práv, eh, bezpečnosti a eh, svobody se pozdvihne na úroveň společenství. Jak již bylo řečeno, eh, První krok již byl učiněn, a to v podobě stokholmského akčního plánu. A Evropský parlament tu vystupuje jako spoluzákonodárce, má důležitou institucionální roli. Děkuji. Děkujeme a slovo má paní komisařka Redingová. Děkuji za slovo. Já myslím, že už to víte, ale s dovolením ještě velice stručně. Dovolte, abych vám představila tento akční plán Evropské komise. Znamená pro, to znamená oblast svobody, spravedlnosti a bezpečnosti pro občany Evropské unie, to znamená, je to akční plán, který provádí stokholský program. Je to jakýsi průvodce konkrétních opatření, která by měla být aplikována v následujících pěti letech. A nyní dovolte, abych se vrátila o krok zpět. V tomto okamžiku to v podstatě události potvrdili ty události posledních týdnů a měsíců, potvrdili to, že zde cítíme určitou naléhavou potřebu um, reagovat na ekonomickou i sociální stávající situaci v Evropě. Zároveň zde cítíme velice jasná očekávání našich občanů Evropské unie. Chtějí, aby Evropská unie rozhodným a rychlým způsobem konala Nesmíme zapomínat na pracovní program Evropské komise, které, který jsme přijali na konci března. Obsah tohoto programu jasně poukázal na to, že Evropská komise nejenom chce, ale že Evropská komise skutečně jedná, že se zaměřujeme kromě jiných úkolů vybudovat Evropskou unii na základě občanů, eh, agendy našich občanů. To znamená, že občan je v srdci naší pozornosti. A akční plán pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí je v podstatě první strategickou iniciativou nové Evropské komise, která se snaží o realizaci tohoto programu. Zároveň velice pozorně sleduje mandát který máme k dispozici a zároveň tu širší filozofii, kterou představuje stokholmský program. Bere v potaz i návrhy Evropského parlamentu a rady. Výzva mm, je v zajištění určitého respektu či dodržování základních práv a svobod. Zatímco budeme integrovat a zároveň zajišťovat bezpečnost Evropy, tak ten, toto zajišťování nebo zajištění si myslím, že je pokryto velice konkrétním způsobem. Máme zde konkrétní iniciativy, mm, určitou mapu či plán svobodné Evropy, bezpečné Evropy, protože my si myslíme, že nemůžeme oddělit svobodu na jedné straně od bezpečnosti našich mm, každodenních životů. To si myslím, že je, jsou dvě strany stejné mince. Ovšem, všechno je to propojeno s našimi občany a to je jeden ze způsobů, jakým by naši občané mohli získat lepší přehled o Evropě nebo sítě určitou odpovědnost za Evropu. Tento akční plán představuje sadu mnoha konkrétních opatření v těch oblastech, kde přidaná hodnota Evropské unie bude, bude opravdu viditelná v očích našich občanů. Čili myslím si, že to bude i takový silný, jasný signál toho, o čem jsme před chvíli hovořili, to, že Lisabonská smlouva, jakož i nová charta základních práv, eh, už představují ty konkrétní kroky ve prospěch blaha našich občanů. Jelikož všechny tyto aktivity či kroky jsou propojeny a jsou nezbytné mm, pro dosažení ambiciozních cílů, které vyplývají z Lisabonské smlouvy i charty základních práv. Z tohoto důvodu se musíme snažit o dosažení, o rychlé dosažení ambiciozních cíl, těchto ambiciozních cílů v souladu s očekáváním našich občanů. Z tohoto důvodu bychom měli na tento akční plán nahlížet, nebo vy byste měli na tento akční plán nahlížet, jakožto na něco, co není neměné, protože samozřejmě může dojít k nějakým nepředvídaným událostem a Evropská komise jistě v případě, že by došlo k takovým nepředvídaným událostem, využije svého práva iniciativy cílem pomoci vyřešit možný problém a proto, a myslím si, že je důležité, toto je důležité pro Evropský parlament, že skutečně jsme se zavázali k tomu, že předložíme revizi v poločase tohoto stokholmského programu v roce 2012 s cílem zajistit ehm, to, aby tento program byl v souladu s evropským i celosvětovým vývojem a rozvojem. Jak už se o tom správně zmínil pan ministr, tento akční plán není pouze o tom, co bude nebo s čím přijde, co navrhne Evropská komise, s čím přijde. Tento akční plán je určitým souhrnem toho, co budou dělat členské státy, jakým způsobem členské státy využijí své vlastní iniciativy, oblastech, ve kterých hraje roli subsidiarita, jakým způsobem budou provádět právě členské státy rozhodnutí Evropské unie, jakým provedou ty, tato rozhodnutí na národní úrovni do národního práva a jakým způsobem budou spolupracovat s ostatními členskými státy v tomto ohledu. Čili tento akční plán vážení poslanci Evropského parlamentu. Tento akční plán může být úspěšný pouze za předpokladu, že všechny instituce se zhostí svého úkolu. Osobně jsem přesvědčena o tom, že Evropský parlament nám napomůže, abychom opravdu rychle pokračovali tím správným směrem. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, a nyní zahájíme rozpravu eh, s řečníky zenotové politické skupiny. Začneme skupinou EPP, minutu a půl. Kratza Bild. Prosím. Děkuji. V první řadě bych chtěla poblahopřát komisi, že aktuálně předkládá akční plán, jak pomoci a posílit evropské občany. Jsem ráda, že máme tuto rozpravu, protože pevně věřím, že štokholmský program je nejlepší cesta ku předu, jak zacílit Evropu pro občany, jak zajistit, aby občané byli ve středu našeho zájmu. Musíme se držet vize štokholmského programu když předkládáme konkrétní návrhy na dalších pět let. Program, který byl přijat, je skutečnou rovnováhou. Chceme zajistit bezpečnost občanům a přitom chceme respektovat jejich práva, svobodu. Chceme posílit jejich občanství. V akčním plánu vítám především opatření, které byly nedávno předloženy boj proti obchodování s lidmi, zneužívání dětí. Chceme zvýšit ochranu nedoprovázených nezletilých. Vítám, že tento akční plán má také strategii, jak bojovat proti eh, domácímu násilí, eh, násilí vůči ženám a také obřízce. Škoda, že tyto návrhy nebyly předloženy dříve. Musíme také posílit občany, aby se zapojili do daného procesu, abychom otevřeli jednotlivé dokumenty. Doufám, že veškerá opatření budou také přátelská vůči uživateli. Těším se, že budu dále spolupracovat s kolegy jak v parlamentu, v radě, v komisi, abychom skutečně zajistili oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Doufám, že tato vize, se stane skutečností. Děkuji. Grazie. Děkuji za skupinu SAD paní Genč na minutu 30. Velice vám děkuji. Mám několik obecných a technických připomínek. Jistě jsme přesvědčeni o tom, že stokholmský akční plán je velice důležitý a jsme proto také trochu zklamáni, protože eh, ty ambice neodpovídají významu, který parlament přikládal k vytváření tohoto eh, plánu a vyjádřil to také v četných pozměňovacích návrzích. Ale je to plán na rok 2013 až 2014 je tu již určité spoždění. Je to vlastně eh, takový generický problém, protože když to jsou mezinárodní eh, dohody, tak ta spolupráce mezi vládami a Evropským parlamentem není úplně jasná. Sice se trochu zlepšila zpětná vazba, když byl eh, i zahájený rychle jednání o SWIFTu se spojenými státy, ale přesto je tu nutné vyřešit celou eh, řadu věcí. tu legislativní návrh, ale e, e, rámcová dohoda má být součástí a e, ještě není dostatečně popsáno zapojení občanů do těch základních práv je třeba, aby občané byli dostatečně informováni, co se týče migrace. Byla již zahájena spolupráce, ale není dostatečně ambiciozní reciproční postup ve vízové problematice si vyžádá řešení ještě nedořešených problémů a potom mm, problémy pracovních sil. Eh, to se týká nových členských států. Eh, děkuji. A eh, paní Weber, minuta 30. Děkuji. Tento program je nesmírně ambiciozní, nicméně chceme přijmout akční plán, který bude implementovat tento program velice účinným způsobem. Máme harmonogram, ale také hovoříme o obsahu dané legislativy, kterou budeme přijímat v následujících letech a o institucích, které budou vybudovány na základě tohoto přijetí. Pokud chceme, aby Unie byla koherentnější, musíme také znovu obnovit důvěru, především v oblasti soudnictví, policejní spolupráce, musíme uplatňovat principy, které jsou uplatňovány na jednotném vnitřním trhu. Abychom toho dosáhli, musíme uplatnit naše právní tradice. Ty už ale nesmí být zneužívány eh, k tomu, abychom měli minimální standardy především v oblasti trestního práva. Naši občané chtějí stále lepší ochranu proti nejrůznějším typu zločinů, teroristů a je naší povinností, abychom zajistili tuto ochranu, ale musíme to udělat a přitom plně respektovat nejen práva obětí, ale také obžalovaných. Proto musíme mít minimální soudní postupy, které budou uplatňovány v členských státech a musíme být také dostatečně odvážní. Budeme odvážní, pokud dáme více pravomocí Eurojastu, musíme ochraňovat data, informace o našich občanech, musíme také zajistit regulaci v oblasti azylového balíčku. Chceme konstruktivně spolupracovat s radou i s komisí a zároveň musíme neustále bojovat za to, abychom ochraňovali lidská práva. Děkuji. Grazie per il gruppo verde. Děkuji mnohokrát a nyní za zelené pan Sargentini na dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Když poslouchám jak paní komisařku, tak radu ohledně štokholmského programu, tak mi napadají určité dotazy. Na závěr španělského předsednictví, pět týden před koncem španělského předsednictví, e, slyšíme, že na začátku jste chtěli prosazovat antidiskriminační e, direktivu emancipaci e, v ženské politice a tak dále, ale nyní si říkám, kde máte konkrétní výsledky, kde jsou konkrétní návrhy. Komise i parlament skutečně odvedli svoji práci, co se týče azylu a nyní čekáme pouze na radu, aby jednala. Není to, jak říkala paní komisařka Redingová, že jednotlivé členské státy musí implementovat eh, své zákony, ale je to také rada, která musí přijít eh, nápadech, eh, co se týče kvalifikačních direktiv, Dublinu, Eurodat a tak dále. A na tyto návrhy čekáme. Co se týče antidiskriminační směrnice, tak eh, o tom jsme zde hlasovali a zelení prosazují tuto myšlenku. A nyní otázka na komisi. Pochopitelně rovnost, antidiskriminace, to jsou základní práva, která se objevují ve štokholmském programu. Ale proč si komise zvolila, aby to nebyla eh, priorita, aby nebyla prioritou eh, partnerství u homosexuálních párů. Říkáte, že lidé by měli být v centru zájmu. A myslím si, že i lidé, kteří uzavírají homosexuální sňatky, tak si říkám, proč to není také ve středu vašeho zájmu. Nyní Europol. Před Lisabonem Europol měl um, minimální přeskum ze strany Evropského parlamentu. Je tomu i nadále, i když máme Lizabon. Například kompetence vstupovat do vyjednávání, co se týče dohod o spolupráci s třetími zeměmi. Slyšíme o tom, že Europol nyní vyjednává s Izraelem takovouto dohodu a nevíme, jaké jiné třetí země Eh, jsou v podobném vyjednávání. Čili tato smlouva nám dává novou úlohu a já bych si přála, aby se podle toho také chovala komise. Děkuji. Děkuji a eh, za EFD Poté hovořit paní Pizoto má jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. 75 předpisů za pět let, to je opravdu program, který je poněkud vyprázdněný. A zejména ti, kteří předkládají pracovní dokumenty, e, ukazují, že to zůstává prázdnou obálkou, ale máme evropskou strategii. K čemu slouží? Potřebujeme strategii, která se opře o konkrétní body, e, o boj proti ilegálnímu přistěhovalectví. A tyto námitky slýcháme z úst všech e, členských států e, v době krize. To nemůžeme pokládat za velké velký zdroj Městnost 25 milionů nezaměstnaných žije v Evropě. A komisař pro interní záležitosti eh, trvá na solidárním postupu, ale musíme být reální. Je eh, nesmírně důležité zajistit našim občanům práci a domnívám se, že eh, tento záměr nebude tak uvítán mezi našimi občany. A potom má slovo Dies de Mera minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Hovoříme o březnu eh, hovoříme o 360 akcích na dobu pěti let a eh, vlastně se to mělo mnohem více projednávat v parlamentu, aby poslanci měli příležitost diskutovat o návrzích a eh, provádět určité změny. Dovolte mi uvést několik příkladů. Boje proti radikalizaci, to si vyžadá financování, boje proti terorismu, a dále e, Europol, Eurojust, boj e, proti organizovanému zločinu, e, boj proti zneužívání internetu k teroristickým účelům, sledování hranic specifických evropské systémy sledování hranic. To všechno zde zaznělo. To by byla důležitá témata, ale já bych si přála, aby se k ním přistupovalo jiným způsobem. Ochrana obětí, je tu zastoupena pouze jedinou akcí, a to vytvářením globálního nástroje ochrany oběti. A sem eh, eh, spadají i oběti terorismu. Můj pozměňovací návrh by se tím zabýval, kdybych ho mohla předložit. Domnívám se, že je zapotřebí vytvořit specifický nástroj pro ochranu obětí terorismu. A to by byl opravdu cíl, který jsme si měli stanovit. To by měl být cíl, který by si měla vytyčit Evropská unie. Paní Redingová, ráda bych věděla, proč rozhodnutí rady bylo nahraženo nařízením Europolu. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Flašíková Beňová. Děkuji. Paní předsedající, paní komisařko, pane ministře, v akčním plánu stokholmského programu je několik oblastí, o kterých bych ráda hovořila. A máme-li pokročit dále, uvedu problematické oblasti. Za problematickou oblast považuji rozhodně společný azylový systém Evropské unie, o kterém jsme alespoň v této sestavě společně několikrát hovořili. Na jedné straně komise sice hovoří o potřebě úspěšné integraci legálních migrantů, ale na druhé straně je akční plán v tomto ohledu velice málo ambiciózní až do roku 2014 se nedočkáme návrhu na jednotné zpracování žádostí o azyl a ani vzájemného uznávání práv utečenců mezi členskými státy EU vaše plány v oblasti omezování přílivu a pohybu migrantů, například sezónních eh, pracovníků, jsou dosti konkrétní stručně vzato, takže azylový systém je v nedohlednu a plán specifikuje téměř represivní opatření. Krátce se zmíním o dvou oblastech. Za prvé je to smutná zkušenost, že i podle vlastních slov komise není prioritou pokrok v oblasti vzájemného uznávání registrovaných partnerství osob stejného pohlaví v rámci EU. Tato tematika je odsunuta na vedlejší kolej a to mě mrzí. A ještě další oblast, to jsou práva korporativní korporací. Stockholmský akční plán se často zmiňuje o občanech, o jejich právech. Hned končím, ale plán zcela jasně zdůrazňuje svobodu biznisu bez dostatečných regulací. A v kontextu současné finanční a hospodářské krize je to přinejmenším překvapivé. Děkuji vám. Grazie, la parola all'onorevole... Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Ledfordová, prosím. Děkuji, pro mě asi to nejlepší je seznam pěti konkrétních opatření, které se týkají eh, práva jednotlivce eh, v, při soudním řízení. Hovořím jako zpravodajka eh, v případě prvního opatření, co se týče překladu pro obžalované. Vznikla tady dohoda se španělským předsednictvím a myslím si, že si ceníme tohoto výsledku. Jsem ráda, že paní komisařka obhajuje návrh. Komise a celá komise velice přispěla právě k tomuto nařízení. Čili konečně, i když po dlouhé době, vytváříme eh, vzájemnou důvěru pro vzájemné uznávání. Co se týče evropského zatykače, byl diskvalifikován a eh, došlo několika pochybením. Gary Simiu je například jedním z těchto příkladů. Před deseti lety, pokud bychom měli tento právní přístup, eh, tak těmto pochybení by před deseti lety nedošlo. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Buzotil na minutu 30. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, bylo řečeno, že Vnitřní trh je pravděpodobně největším projektem Evropské unie a tento projekt je velice přínosný pro evropské občany. Štokholmský projekt bude dalším takovýmto velkým projektem. Co je důležité, že vnitřní trh vešel v platnost roku 1992 a v tu dobu jsme přijali Maastrichtskou smlouvu a koncepci evropského občanství a Díky tomuto akčnímu plánu vytváříme prostor, kdy evropské občanství může být skutečně naplňováno. Jsou zde nejrůznější oblasti, kde můžeme naplňovat naše evropské občanství, kde můžeme naplňovat naše občanská práva, náš přístup ke spravedlnosti, kde můžeme uplatňovat náš volný pohyb. A jsou zde další oblasti, kde Evropská unie může jít příkladem například obchodování s lidmi, boj proti pedofilům, práva dětí, počítačové zločiny, dále oblast imigrace, azylu. Já si myslím, že tento projekt ale potřebuje tři věci. Potřebuje politické stvrzení o své důležitosti. Dále je to princip subsidiarity, protože jsou zde určité oblasti, kde musíme pamatovat na to, že subsidiarita sehrává důležitou úlohu. A jsou to také termíny. V tomto akčním plánu bychom měli mít termíny, které bychom měli naplňovat, protože jinak tato snaha nebude k ničemu. Já. Děkujeme. A nyní López Aguilar. Jedna minuta. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já jsem byl spoluzpravodajem za náš výbor Libe společně s panem Kasinem a panem Meningetem, kteří připravovali usnesení ohledně stokholmského programu, o kterém jsme hlasovali loni v listopadu. Rád bych zdůraznil to, že v tom období jsme jasně řekli následující věc. Oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti je záležitost, ve které Evropský parlament bude opravdu nesmírně náročný. A když se podíváme na některé požadavky, které jsou součástí usnesení, jež bylo přijato, bohužel to ještě nebylo přetaveno do nějakého strukturovaného akčního plánu na straně komise. Jelikož si pamatuji, jakým způsobem probíhala rozprava o této otázce, Eh, myslím si, že je dobré poukázat na to, že od, od, od části 148 do části 150 našeho usnesení můžete nalézt opravdu konkrétní záležitosti, které se dotýkají ochrany obětí nebo propojení na Eurojust, Schengen, Frontex, Evropský úřad pro azylovou politiku a tak dále. Čili opravdu jasné indikátory u těchto záležitostí, pokud jde o ochranu dat občanů a tak dále, nebo nediskriminační e, doložky. Ochrana dat, to, to jsme hovořili několikrát, pokud jde o ochranu a zároveň, zároveň o programu FTP, to znamená sledování údajů v této oblasti, protože musíme dosáhnout určité rovnováhy mezi ochranou na jedné straně a bezpečností na straně druhé. Zásadní je to, že před Evropskou komisí nyní stojí pětileté období práce. Budou postupovat postupně, krok po kroku a budou muset provádět celý akční plán do něčeho reálného právě. Proto bych je chtěl povzbudit v tomto, v tomto úsilí, tak aby opravdu vzali v potaz i ty konkrétní nápady a návrhy Evropského parlamentu eh, od bodu 148 až do bodu 150 naše usnesení. Evropský parlament bude samozřejmě velice pečlivě pozorovat tuto práci, budeme kontrolovat tuto práci i na straně rady v tomto ohledu a chtěli bychom být zapojeni do celého úsilí. Děkujeme a nyní dáváme slovo panu Grisbekovi, jedna minu, paní Grisbekové, jedna minuta. Ráda bych řekla, že jsem opravdu velice spokojená s tím, že můžeme hovořit o tomto akčním plánu, o, tom, o této mapě, cestovní mapě, která se dotýká stokholmského programu. Jsou to zásadní, rozsáhlé oblasti, o kterých bychom mohli hovořit. Nemám dostatek času, čili nebudu je všechny jmenovat. Ovšem, dovolte alespoň některé záležitosti, které jsou trošku frustrující, které se dotýkají formy a i obsahu tohoto dosie. Uh, Máme, my, my máme konkrétní termíny, pokud je o realizaci jednotlivých bodů a proto si myslím, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom reagovali konkrétně, aby nešlo o prázdná slova, aby to skutečně, jak my hovoříme o, ve Francii, aby to nebyla pouze takové nekonečné mluvení o této záležitosti, ale aby došlo opravdu ke konkrétním záležitostem, konkrétním krokům. Myslím si, že bychom si měli nadefinovat priority, pokud je o ten obsah Hovoříte o další, o vyšší hodnotě. Myslím si, že bychom měli zdůraznit některé oblasti, které považujeme za naléhavější například pokud jde o soudní spolupráci, tak abychom hovořili společným jazykem v oblasti soudnictví, samozřejmě Erasmus pro soudce, ale možná Erasmus, tento program pro všechny soudcovské profese, nebo dokonce i profese v oblasti policie. A další záležitost, která se dotýká obsahu, Mm, priorita, kterou bychom měli opravdu udělit především právům dětí, ochraně dětí, boj proti kyberkriminalitě, proti pedofílii na internetu a proti sexuálnímu zneužívání. Děkuji za pozornost. Grazie la parola. Děkujeme a nyní pan Lambrinidis jedna minuta. Myslím si, že tady chybí jedno velké slovo v tomto programu a to slovo je solidarita. Dnes jsme již diskutovali o e, znovu usídlování uprchlíků v Evropě, ale v programu komise e, se nezmiňujete o e, vhodném způsobu prevence, o preventivních aktivitách a o solidaritě a je to opravdu škoda, protože každý rok přichází eh, tisíce, desetitisíce uprchlíků z Turecka do Řecka. A co se tedy stane s těmito uprchlíky? Co bude s jejich návratem? Jak budou uplatňovány dohody, dohoda Frontex s Tureckem? Domnívám se, že se to dotýká základních práv eh, Řecka a Evropy. Jsou to eh, základní eh, <clears throat> hraniční práva. Je třeba zajistit integraci eh, migrantů, protože jinak nebude zajištěno, aby tito občané mohli s námi žít v míru. Musí mít příležitost se integrovat, jinak se z nich stane časovaná bomba. A eh, to ještě postrádáme v programu komise. Děkuji vám. Děkuji. Pan Auráč, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rád bych řekl to, že pokud budeme mít Evropu, kde zmizí hranice a kde dojde k čím dál tím rozsáhlejším přeshraničním zločinům, tak v tom případě si myslím, že bychom potřebovali opravdu společně postupovat, spolupracovat právě v boji proti tomuto přeshraničnímu zločinu. Měli bychom být ambicioznější, pokud jde o koordinaci politických složek v rámci Europolu nebo spolupráci v oblasti soudnictví v rámci Eurojustu, dále to je daňová spolupráce a zároveň technická harmonizace určitých konkrétních e, záležitostí, jako například rozsudku. Když se podíváme na e, trestní legislativu trestního práva, eh, trestní právo v našich členských států, tak si myslím, že mm, členské státy státy nejsou dostatečně ambiciozní v tomto ohledu. Myslím si, že a nyní volám potom, aby Rada a komise se snažila o překonání těchto národních bojů, abychom skutečně spíše všichni spolupracovali na boji proti těmto e, přeshraničním zločinům. Děkujeme a nyní se dostáváme k části Catch the Eye. Jedna minuta. První kolega. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jistě jde o nesmírně důležitou záležitost, pokud jde o stokholmský program, mnoho pozitivních eh, kroků, které chce Evropská komise realizovat, tak abychom měli určitý společný prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. To je nezbytné. Ovšem dosažení těchto cílů bude obtížné. Právě proto evropské instituce i členské státy musí na tomto poli spolupracovat. To je zásadní. To znamená, potřebujeme skutečnou spolupráci regulace migračních toků na základě férových, objektivních zásad. Dále jsou to podmínky zadržování osob, vězenská zařízení jsou přeplněna, musíme se snažit eh, bojovat proti obchodování s drogami, proti organizovanému zločinu a to společně. Boj proti přeshraniční kriminalitě, to všechno vyžaduje skutečnou spolupráci. Evropský parlament by měl hrát silnou, rozhodnou roli eh, v, tom, aby podpořil komisi, ostatní instituce i členské státy v tomto společném bodě. Děkujeme. Další řečník, jedna minuta. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Ledfordová říkala, že má určité obavy, co se týče chyb, justičních chyb, které, ke kterým došlo v případě paní Germana a Simeona. Uh, to by byla pravda, kdyby to existovala, ale v podstatě samotný evropský zatykač je chybou, protože eh, vědna, vydávání zločinců je pohá formalita. Britské soudy nemohou chránit evropské občany, pokud jsou nezákonně zadrženi. A já to velice dobře vím, protože jsem byl u odvolacího soudu v případě Simia, kdy dvou soudcům se nepodařilo zabránit extradici, i když bylo jasné všem v soudu, že důkazy buď neexistovaly, anebo byly naprosto vymyšleny policií, ale o to jde, protože soud se nesmí podívat na samotné důkazy, na to nemají právo. Takže lidem mohou nyní plakat nad panem Simem, nicméně nesou odpovědnost za jeho utrpení, protože jsou za to sami odpovědní. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Papa na minutu. Děkuji, paní předsedající. S velkým zadost proti učiněním jsme schválili stokholský program, všechny předpisy, které se týkají solidarity, přistěhovalectví a samozřejmě boje proti ilegálnímu přistěhovalectví. A mně z tohoto akčního plánu vyplývá, že v roce 2011 vytvoří komise mechanismus, který umožní hodnotit národní azylové systémy, aby členské státy mohly lépe spolupracovat a to podle svých možností mohli přijímat žadatelé o azyl a uprchlíky. Dnes jsme tedy získali zelenou, abychom vytvořili na Maltě azylovou kancelář. A teď jde o otázku, zda se eh, azylové otázky budou eh, řešit tímto mechanismem spolu s novou usídlováním v člen, eh, uprchlíků v členských státech. Děkuji. Děkuji. Paní Makový má slovo. Ráda bych se zmínila o mechanismu boje proti korupci v členských státech, eh, které jsou obsaženy v akčním plánu. Máme rozhodnutí rady, eh, které které se týká stokholmského akčního plánu. A potom máme akční plán implementace stokholmského programu. Opírá se o, hodnocení antikorupčního úsilí v členských státech. Potřebujeme silnou politickou vůli a závazek členských států uplatňovat takovýto mechanismus. E, říkám to, protože víme, že jednotlivé úsilí v členských státech nebylo dostatečně efektivní. A dále lhůta e, vytvoření eh, sdělení o proti korupčních plánech je 2011. Chtěla bych navrhnout, abychom eh, toho dosáhli již před koncem 2010 a tak lépe eh, zareagovali na potřebu boje proti korupci v celé EU i v členských státech, kde pokládáme korupčičinu hospodářské krize a tak nám pomůže zabraňovat dalším krizovým projevům. Děkuji, děkuji. Děkujeme a nyní pan López Garida za radu. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. O čem zde hovoříme v dnešní rozpravě, když se zmiňujeme o prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v Evropě? To je něco, myslím, že pan Busutil to řekl správně, že v podstatě hovoříme o evropském občanství. Hovoříme zde o určité tvorbě nebo výstavbě evropského občanství. Co to je? Měli bychom to analyzovat opravdu důsledně. V průběhu našeho předsednictví to představuje vlastně jeden z hlavních pilířů postlisabonské eh, politiky či politik. Dále zde zazněla velice jasná otázka. Hlavně to, co jsme už udělali v průběhu eh, našeho předsednictví a co nás čeká s výhledem do budoucna. To opravdu byla velice jasná, upřímná, otevřená otázka. A já bych eh, se snažil odpovědět tím, že to vše vlastně je propojeno, vše vlastně je to propojeno s tou otázkou evropského občanství, to znamená koncepty svobody, bezpečnosti, spravedlnosti, i dokonce tento statut jakéhosi evropského občanství 21. století. Hmm, před chviličkou jsme hovořili o přistoupení k úmluvě o lidských právech. To byla jedna z našich priorit. Věnovali jsme tomu hodně diskusí. Vše je propojeno i s otázkou lidských práv. Dále jsou to práva v trestním řízení, práva všech zúčastněných aktérů trestního řízení. To je další věc, o které jsme hovorili, nebo záležitost nediskriminace v rámci této konkrétní směrnice. My právě čekáme návrh eh, Evropské komise v tomto ohledu. Obecně řečeno jde o nesmírně ambiciózní záležitost a my, naše předsednictví, podporujeme tuto iniciativu a očekáváme předložení tohoto návrhu. Dále pokud jde o oběti a jejich práva, i to je jednou z našich priorit našeho předsednictví, především pokud jde o genderové násilí a oběti tohoto násilí. Máme, připravujeme směrnici boje proti obchodování s lidskými bytostmi, proti sexuálnímu zneužívání. Pracujeme na konkrétní iniciativě, v tomto ohledu na legislativní iniciativě, která by měla bojovat proti genderovému násilí v Evropě. Blibe ve výboru LIBE, v Evropském parlamentu. Vím, že probíhá práce v tomto ohledu. Jiné výbory se věnují této problematice, protože to je v podstatě taková metla evropské společnosti. Máme zde obrovský počet obětí tohoto násilí, genderové násilí. To je záležitost, které se věnuje i rada. Konkrétně minulý měsíc se na Radě pro obecné záležitosti v březnu proběhla Rada pro vnitřní záležitosti a e, ta mm, pokračovala v úkole z předchozí rady, dále jsou to různé úmluvy, dohody s, s, s, se Spojenými státy, například dohoda v oblasti SWIFTu, jistě Víte, eh, že, eh, jsme, že pracujeme na tom mandátu pro jednání se Spojenými státy. Dále je to společná dohoda se Spojenými státy v oblasti boje proti terorismu, kterou připravujeme. Když hovoříme o občanskoprávních záležitostech, máme zde směrnici Řím 3 práva uh, uh, v, mezi partnery, manželi a tak dále. My na straně předsednictví se snažíme eh, hodnotit i Evropský pakt pro, pro přistěhovalství a asilovou politiku, kterou připravila Evropská komise. Společně s Evropskou komisí hovoří o, analyzujeme problematiku eh, Eh, nezletilých bez doprovodu, dále je to Frontex, Evropský program pro uprchlíky, eh, znovu osidlování pro uprchlíky, repatriační programy s některými třetími eh, zeměmi. A dále je to Evropský fond pro uprchlíky. To jsou v Mm, všechno záležitosti, kterým se věnujeme. Doufáme, že v roce 2011 budeme mít k dispozici i zprávu, která by pokrývala tuto problematiku a Evropský eh, parlament eh, rovněž bude eh, zasahovat do financování této, této problematiky. Evropská komise Především paní Redingová zároveň je velice aktivní s ohledem na evropského prokurátora a jeho statut, tak jak je to zakotveno v Lisabonské smlouvě. To jsou zásadní, eh, velice důležité body. Dále je to ochrana finančních zájmů Evropské unie, což rovněž vyplývá z Lisabonské smlouvy. Bude to otázka relevantní nejenom ve stávajícím okamžiku, ale i do budoucna, když se budeme snažit pronásledovat přeshrani, pachatele přeshraničního, eh, přeshraniční trestní činnosti. To jsou konkrétní body, které jste požadovali, konkrétní body, na kterých pracujeme, které v průběhu našeho předsednictví už jsme zahájili společně s vámi i s Evropskou komisí. To je opravdu zásadní. Zásadní, tak abychom měli důvěryhodnou pozici, které, která by umožnila vytvoření otevřené, bezpečné Evropy ve prospěch našich občanů. Tímto stylem budeme pokračovat nejenom v rámci našeho předsednictví, ale v rámci trojky, to znamená prezidentského tria budeme se snažit pokračovat nebo o dosažení určitě kontinuity eh, eh, společně s našimi belgickými a maďarskými kolegy. Doufáme rovněž a spoleháme na spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní komisařka Redingová. Ano, všichni hovoří o štokholmském programu. To je takový vánoční stromeček, kde máme několik stovek přání. Chtěla bych, aby všichni hovořili o skutečné situaci. Jak všechna tato přání byla naplňována předtím, než vešla v platnost Lisabonská smlouva, byla projednávána za zavřenými dveřmi. Nebyla pokládána za přání občanů, to, co chtějí, to, co očekávají. V rámci třetího pilíře, kde ministři vnitra se neptali ani Evropského parlamentu, ani komise, kde Evropský soudní dvůr neměl možnost jakéhokoliv vstupu. Čili to je základ, kde jsme začínali. To byla naprosto nemožná situace, kde de minimis rozhodnutí je nebyla uplatňována na národní úrovni, kdy občané neměli žádné prostředky, žádné nástroje, aby se obrátili na soud a aby protestovali a měli možnost naplnit svá práva. Nyní naštěstí máme Lizabonskou smlouvu neexistuje třetí pilíř, máme návrhy komise, spolurozhodování, implementaci na úrovni členských států, která jsou kontrolována ze strany Evropského soudního dvoru. Ale to také znamená, že nemůžeme udělat věci jen tak, ale veškeré návrhy, pravidla, předpisy musí postupovat tím náležitým způsobem, o což jste vy, Evropský parlament, žádali komise, aby udělala v první řadě náležitou důkladnou studii toho, co je možné, co je dobré, co má určitou přidanou hodnotu. Za druhé jste požadovali veřejnou konzultaci, abychom myšlenky, které předkládáme, také, aby tyto myšlenky byly přijaty občanskou společností, průmyslem, členskými státy, jednotlivými národními parlamenty, které nyní sehrávají velice důležitou úlohu v celé této věci a také, abychom je podrobili zkoušce subsidiarity a potom, abychom provedli hodnocení dopadu, abychom viděli, zda to, co děláme, je to správné. A pouze poté, abychom přišli s konečnými návrhy ze strany komise. Pokud chcete, aby komise pracovala tak, jak pracovala v minulých letech, tak mi to řeknete dobře, každý týden potom přijdu s nějakým návrhem a víte, co se stane s těmito návrhy. Tyto návrhy nejdříve budou zablokovány v jednotlivých národních parlamentech a zcela správně, protože musíme jednat skutečně vážně. Musíme předkládat dobré návrhy na právním základě, aby bylo jasné, že to, co děláme, je silné, možné, může to být implementováno v jednotlivých národních státech. Nechci, aby první návrh, který učiníme, byl spochybňován a řešen u eh, soudního dvora jak v Lucembursku nebo ve Štrasburku. Chtěla bych, abychom všichni šli cestou, eh, kterou bude také rozumět naši občané, aby pochopili, že předaná hodnota toho, co zde děláme, je skutečným prospěchem pro ně, pro jejich praktické životy. Ano, slyšela jsem tento parlament, byla jsem zodpovědná za ženské otázky, bavili jsme se o tom, co musíme dělat a všichni chtěli mít určitou právní jistotu. Chtěli dát ženám ve všech členských státech, kde existují problémy v oblasti násilí, aby tyto ženy měly možnost mít toto právo, aby to nebyla pouze iluze, aby měly naději, že naplní své právo. Čili tady musíme spolu spolupracovat. Máme stovky opatření, které musí zapadat do Lisabonské smlouvy. Musí být jasně osvětleny, musí podléhat zákonnosti. Jsou to stovky nejrůznějších opatření, která nefungují. Například paní Lefodová hovořila o evropském zatykači. Ano, pochopitelně není to uplatňováno v jednotlivých členských státech, protože to kolo vzájemného uznávání, vzájemné důvěry, což je naprostým základem vzájemného uznávání těchto zatykačů, ještě nebylo vytvořeno. Nemůžete udělat tyto kroky, aniž byste měli vzájemnou důvěru. Já se moc omlouvám, ale nemohu vnutit vzájemnou důvěru soudcům v rámci celé Evropy. Musíme spolu budovat tuto vzájemnou důvěru pomocí legislativy a pomocí opatření abychom uplatňovali práva občanů v jednotlivých členských státech. To znamená, že soudci budou implementovat E, jednotlivá pravidla, která chceme a daří se nám velice rychle postupovat. Akční plán, kolega už odešel, ale akční plán, jak bojovat to proti násilí na ženách. V roce 2011 vznikl, vznikne komplexní text, jak chránit nejrůznější typy obětí. Není to jedna oběť zde, tam, nebo oběť nějaké třetí kategorie, ale všechny typy obětí musíme vzít v potaz. Ano, pracujeme na této ochraně a jakmile bohužel jednou parlament řekl ne, chceme, aby to fungovalo tak, jako před Lisabonem. Nebudeme tak dál pokračovat. Ano, předseda výboru Pane předsedo, víte, že váš výbor a ostatní výbory jsou plně zaintegrovány do způsobu, jakým postupujeme. Budeme mít spolu hodně co dočinění. Nyní odborné technické otázky, které mají velice důležitý dopad na naši společnost. S tím budeme muset také něco dělat. Budeme muset vysvětlit našim občanům, co děláme, protože to je také součástí celého tohoto plánu a není to to nejjednodušší. Ano, musíme eh, například uplatnit opatření v případě imigrace, azylu a jak jste viděli, moje kolegyně Cecilie Malstromová má velice konkrétní návrhy, které se týkají ilegální imigrace, kontroly hranice migrace, ano, bude to důležité a bylo by dobré, aby Evropský parlament spolu s radou přijali stávající návrhy, které se týkají azylového balíčku, například jednoho povolení nebo programu o znovu usídlování, také otázku vzájemného uznávání a také právě přijatý akční plán v případě eh, nezletilých bez doprovodu. Je celá řada věcí, které se nyní připravují, na kterých nyní pracujeme a není to otázka, kdo bude co dělat, protože určité věci nemůžeme zajistit. Já vám dám konkrétní příklad. Například žádáte směrnici o nediskriminaci. Směrnice o nediskriminaci, moc za to omlouvám, je otázka, která musí být vyřešena v rámci jednomyslnosti a bohužel se to zablokovalo v radě. Co chcete po mně, to ale vlastně bylo ještě přede mnou, ale komise v podstatě předložila návrh o nediskriminaci a jednomyslnost ji blokuje v radě, čili hovořte s radou. Dále je to otázka homosexuálních párů. Ano, víte velice dobře, že je to výsada subsidiarity, kompetence členských států, aby upravili eh, způsob, eh, jak práva mají homosexuální páry. My řešíme pouze otázku přeshraničního eh, zacházení, ale já nemohu odpracovat ty věci, které musí udělat Rumunsko, Polsko, Francie, Řecko nebo Lucembursko. To musí být odvedeno jednotlivými členskými státy. A vidím, že neexistuje diskriminace, pokud lidé, ať už přicházejí odkudkoliv, pokud tedy tito lidé chtějí uplatňovat své právo přeshraniční mobility. To jsme začali již řešit. Čili budeme řešit otázku mobility, občanských práv, spolupráce mezi právními systémy Dále, co se týče rušení hranic, které stále ještě existují v našem jednotném trhu. A bohužel skutečně nemám jednotný trh, kdy se bavíme o občanech. A proto jsem velice ráda, přečesla jsem se zprávou pana Montyho, je tam celá řada jednotlivých bodů, které um, poukazy na to, jakým směrem bychom se měli ubírat. A víte, co je mojí Biblí? Zpráva, která byla připravena jedním z vašich kolegů a která obsahuje veškeré prvky, které jsou důležité pro volný pohyb občanů a jsou tam také uvedeny problémy, které musíme vyřešit. Já vám navrhuji, abyste je vzali jeden po druhém a vyřešili je jeden po druhém. V plné spolupráci s vámi. Když dám na stůl tento návrh, tak uvidíte, jak budeme postupovat. Budete mít tolik nejrůznějších návrhů, že budete muset pracovat přes noc. Nevím, jestli vám to pravidla o pracovní době umožňují a lidská práva umožňují, ale budeme spolu spolupracovat eh, do té doby, než vyřešíme všechny tyto problémy. Nemohu to vyřešit sama, potřebuji vaši pomoc, ale žádal bych vás, abyste mi pomohli, abychom pracovali po tě, na těchto jednotlivých problémech a až budete mít návrhy na svých stolech, tak velice ráda přijdu do vašich výborů. Až mě zavoláte, pane předsedo, tak budeme probírat jeden bod po druhém. Během pěti let se nám podaří v rámci naší spolupráce skutečně změnit tento kontinent. Děkuji. Rozprava je u konce.